Good morning, please take your seats. Dobré ráno, prosím, posaďte se. Jsem velice ráda, že dnes máme tady eh, možnost společně prožívat tento historický den. Jsme tady společně eh, s výborem Libe, je tady pan Claude Morář a můžeme tedy odsouhlasit tuto směrnici. Je to opravdu historický eh, okamžik. Je tady pan Agila, já jsem byla také spolu s pravodajkou a já si myslím, že opravdu bychom měli ohodnotit tento historický den a to ohodnocení dám eh, k možnosti tady našemu panu předsedovi Morásovi. Briefly to, eh, Jenom velice stručně. Eh, myslím, že je dobré uvést E, není nutné uvádět na pana Lopeze, který je naším spolu zpravodajem u tohoto tématu a já moc krát děkuji za vynikající práci našich obou e, výborů a teď, když dovolíte, dám slovo panu Aguilárovi. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Dobré ráno, paní Gresle. Já jsem spolu s u tohoto tématu, jak jste správně řekli, to je velice důležité téma a velice důležitý okamžik u tohoto tématu, eh, protože by to mělo pomoci bojovat proti podvodům, které mají dopady na finanční zájmy Evropské unie. Je to velice složité téma. Eh, vzhledem k vlastní eh, povaze. Je to otázka trestního práva, evropského trestního práva. Jistě si vzpomínáte, že to je eh, nejzaší, nejaktuálnější projev o, v oblasti justice. Tedy konečně se Evropský parlament stává evropským zákonodárcem v oblasti trestního práva. Je to oblast, eh, která obvykle eh, byla eh, pro členské státy takovou podezřelou oblastí, že by se Evropská unie chtěla prosadit v této oblasti. Oblasti, která dlouhou dobu byla výsostnou oblastí národní svrchovanosti. A je to také komplikované téma proto, že Evropský parlament zdůraznil, že je třeba zahrnout eh, také DPH do této oblasti, do, směr, do působnosti této směrnice jakožto eh, důležitý zdroj pro příjmy Evropské unie. My jsme eh, prakticky čtyři roky jednali, nebo více než tři roky jsme jednali o tomto tématu. A vždycky jsme měli na paměti, že to je samotná podstata eh, aktivity pro evropského prokurátora, eh, aby to vůbec bylo spuštěno. Pak, že by tato směrnice nebyla přijata, pak by vlastně nemohlo fungovat úřad evropského eh, prokurátora. Tato směrnice stanovuje trestné činy, pro které bude právě evropský prokurátor odpovědný. Je tady také navržena eh, posílená spolupráce. A jsou to podvody u DPH, eh, podvody u veřejných zakázek, jsou tam minimální a maximální sankce u těchto případů a je tam také časová eh, lhůta pro, tedy otázka, kdy to bude promlčeno. A jenom velice stručně komentuji tyto věci. Za prvé DPH, podvody z DPH, to je velmi kontroverzní oblast. E, my jsme chtěli, aby DPH bylo zahrnuto do pole působnosti této směrnice, abychom mohli bojovat proti přeshraničním podvodům e, ve věci DPH. To je klíčová priorita pro boj proti podvodům v EU. To bylo pro členské státy velmi kontroverzní. Oni zdůrazňovali, že To je výsostné právo národních eh, daňových orgánů. Ale my jsme zdůraznili, že DPH je zdrojem příjmu pro EU a po velkých diskusích na trialozích na radě se některé členské státy rozhodly, že bude možné Eh, zahrnout DPH, eh, ale pouze od hranice 10 milionů eur. To znamená také pro případy, kdy je tam zahrnuto více než jeden členský stát. A, a, eh, to je vlastně 3 miliony eur, to je vlastně velmi vysoká hranice. Mnoho přeshraničních podvodů DPH Eh, překročují 10 milionů eur. Myslím, že EPO bude do budoucna dostatečně moudré, aby eh, v těchto věcech bylo činné. Dále eh, podvody u veřejných zakázek, také kontroverzní věc. My jsme s paní Gresle v tom velmi aktivně působili a tady vlastně komise se tomuto bodu bude znovu věnovat v zprávě o provádění a pak je tady eh, diskuse o minimálních a maximálních trestech. Kompromis eh, zahrnuje tedy minimální a maximální sankce čtyři roky ve vězení eh, pro jakékoliv podvody, které zahrnují 100 tisíc eur a více. Minimální a maximální tresty pro všechny členské státy závazné. A konečně promlčení. To zahrnuje Tady, tady prostě absolutní harmonizace možná není a je dobré se dohodnout na určité minimální době pět let pro promlčení. E, to je stanoveno ve směrnici, ale také jsme se dohodli, že e, i toto bude přeskoumáno mm, tři roky, kdy e, tady v některých okolnostech umožňuje vnitrostátní právo přerušení té doby. No to je taková je dohoda, není to dokonalá dohoda, ale je to prostě nutný kompromis. Já zdůrazňuji, že to musíme považovat za eh, vytvoření důležitých základů v oblasti trestního práva eh, pro eh, úřad evropského prokurátora a e, naše dva výbory tady e, mají velký e, zájem na tom, aby byla uzavřena dohoda. Musíme tedy schválit oficiální zprávu, která obsahuje také zprávu Rady, věc dohody obou spolu zákonodárců Evropského parlamentu a Rady. Děkuji oběma Děkuji všem spoluspravodajům a děkuji všem, kdo se podívali na práci na tomto textu. A, a paní Greslé a já jsme vám k dispozici, abychom mohli dále uh, hovořit o podmínkách tohoto kompromisu. Děkuji. Já, haci, haci. Srdečné díky. A tím se dostáváme, pokud tady se již nikdo dále nehlásí k hlasování. Ne? Takže omlouvám se. Ne, jenom to bereme na vědomí, nebude tady hlasování. Takže opět pan předseda Moraes má slovo. Just to announce, colleagues, the deadline for Kolegové, pouze chci říct si lhůta pro pozměňovací návrh je 6. června a hlasování proběhne 15. června ve Štrasburku. A ještě jednou děkuji kolegům a všem za spolupráci. Děkuji paní předsedkyni. Pod bodem různé se nikdo nehlásí, takže tím končíme společné zasedání a 15. června se opět sejdeme a budeme hlasovat. Děkuji.